respektování lidských práv, o demokracie a právního státu podle článku 135 jednacího řádu Evropského parlamentu. Začneme prvním bodem, což je návrh kambočského zákona o nevládních organizacích a odborových svazech. A nyní dám slovo autorům návrhu stanoviska. Jako první promluví pan Ernest Maragal na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. My hájíme a podporujeme toto usnesení, jak víme, a sdílíme toto naše přesvědčení se zbytkem autorů této zprávy a se všemi politickými skupinami. Máme totiž veliký, cítíme veliký neklid a obavy, e, protože se tady jedná o určité opakování, o určité vyjadřování našich obav e, tváří v tvář realitě a skutkům, které Eh, s kterými se zaobírá tento parlament. Tady vlastně v tomto případě Kambodži se tím Evropský parlament zaobírá už roka půl. Hmm, zdá se, že tady je určitý rozpor nepřekonatelný. Musíme se tázat, proč mezi hospodářským vývojem, rozvíjením produktivity a lidskými právy a zásadou právního státu, kde by bylo nutno eh, zakotvit ústavní systém. Eh, teď vlastně tady máme trojí legislativní iniciativu v Kambodži, která se zdá vůbec neroz, nerespektuje minimální koncepci toho, co by měla být participativní demokracie, sociální eh, diskuse. Eh, protože to je zákon, který se týká zákona o nevládních organizací, čili lidé, kteří by měli být protagonisty společenských hnutí. A přitom v této zemi neustále se opakují klasické záležitosti, to jsme viděli především i minulý rok, a sice jsou to politiky, Eh, kterými stát se chce zmocnit eh, nad vlády. A například, když se tady podíváme na šíř, na snahu malých dílen, kteří by si také zasloužili respekt eh, v souladu s lidskými právy. A mm, my vidíme určité spojení mezi pěstováním cukrové třtiny a průmyslovým odvětví. A máme tady také dělníky vyrábějící textilní zboží eh, v zakázkách našich velkých průmyslových podniků. Čili je třeba abychom si uvědomili podle zásady Everything but Arms, zda bychom tady neměli dospět k jiným dohodám, protože ano, e, všechno je možné, ale nothing without rights, čili bez jakýchkoliv práv. Myslím, že bylo příhodné na to upozornit. Děkuji. Děkuji. Uh, adesso onorevole Ignacio. Děkuji a nyní má slovo pan Ignacio Corrao na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Já si myslím, že eh, že tady jde zejména o financování eh, Kambodži. My jsme, do, my jsme dosud využívali nevládních organizací eh, v Kambodži na podporu rozvojových iniciativ. Proto je poměrně jasné, že ten problém, který tu vzniká, je problém velký. Tento zákon totiž omezí svobodu odborových svazů, omezí svobodu združování a my přitom těmito prostředky podporujeme rozvoj v Kambodži. A toto usnesení se zaměřuje na tento cíl a usiluje o to, aby dotyčný zákon nebyl přijat, protože by tím zemi vrátil o značný krok zpět. Měli bychom e, i nadále pokračovat v dialogu a e, udržovat snahy o rozvoj, které by přinesly Kambodži lepší budoucnost. Děkuji, pane Korao. A e, dalším autorem tohoto, této zprávy je pan Mark Demesmaker. Na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, vládnoucí strana v Kambodži využila mezinárodního práva, aby potlačila nevládní organizace v době, kdy odbory a nevládní organizace se musí registrovat, oznamovat svoji činnost a také financování. Mm, premiér Honsen se obává, že, se, mm, že jsou využívány jako zástěrka cizích mocností, které chtějí zemi destabilizovat. Samozřejmě eh, Lango, eh, potom zákon Lango spadá eh, ke množství pozměňovacích velké množství nevládních organizací, které hm, zákon se připravuje v tajnosti, bez diskusí veřejných a stovky občanů protestovaly rozhorčeně proti tomuto omezování demokratických práv. My chceme aby tato legislativa byla revidována s plnou konzultací občanů. Děkuji. Pan eh, Lenners, jedna minuta. Paní Lenners, děkuji. Mm, eh, také paní komisařce, že mezi nás přišla dnes odpoledne. Jsem rád, že máme tak jednotné stanovisko jako parlament, které říká, že tam, kde kvete občanská společnost, kvete i demokracie, kde mohou fungovat odbory, může fungovat i demokracie. Máme, to jsou tedy jasná poselství kambodžské vládě. Stahněte zákon proti nevládním organizacím a združováním a odborům. A zajištěte, aby budoucí návrhy zákonů odpovídaly mezinárodně uznaným základním svobodám a byly přijímány inkluzivním procesem, včetně dialogu se všemi aktéry, nevládními organizacemi, občanskou společností. Děkuji vám. Děkuji. Paní poslankyně pa, Loma López Bermejo. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský parlament, stejný, který žádá komise, aby podepsala agresivní obchodní smlouvy s rozvojovými státy, a která usnadňuje pronikání velkých nadnárodních společností, mm, najednou se překvapuje tragickými důsledky, které to má. Neznamená to nic jiného než vyhánění zemědělců z jejich půdy a vykořišťování textilních dělníků. Voláme, mm, provoláváme k kambodžské vládě, aby respektovala ustanovení Mezinárodní organizace práce, aby také měli právo se organizovat, aby se skončilo s zabíráním půdy malých zemědělců ze strany velkých nadnárodních společenství. Dochází tady k porušování zásadních práv. Evropa musí trvat na dodržování pracovního práva, ale přitom také práva na vlastní území. Zejména na to je třeba dbát v méně rozvinutých zemí. Jenom tak můžeme zabránit vykořišťování dělníků a zemědělců v tamních zemích. Děkuji. Eh, Deputy. Děkuji a nyní paní Marie Šáke. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, vážená paní komisařko, vážení kolegové, eh, všichni, všem nám dělá starosti, že eh, zhruba pět tisíc registrovaných nevládních organizací bude zdušeno navrženým zákonem, který je velmi restriktivní a který je v rozporu nejen s kambočskou ústavou, ale také se závazky mezinárodního práva, které, kterými je kambočská vláda vázaná. Evropská unie svým silným závazkem pro lidská práva eh, vynaložila zhruba 410 milionů eh, euro eh, mezi lety 2010 až do roku 2020. A my vyzýváme kambočské úřady nejen, aby respektovali lidská práva, ale aby uznali nezastupitelnou úlohu svobod, které vzkvétají v občanské společnosti a kterou, která patří k nedílným součástem udržitelnosti a růstu. To jsou dva aspekty, které by měly jít ruku v ruce a my vyzýváme kambočskou vládu, aby respektovala svobody a práva občanské společnosti. Děkuji a nyní pan Josef Weidenholzer na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Kambodža je jednou z nejhůře zkoušených zemí na tomto světě. Režim Polpota si vyžádal před, přes 3 miliony obětí. I dále však ležel na této zemi stín a ta země se postupně propracovávala k demokracii a k individuálním svobodám. To se podařilo až v několika posledních letech a angažovanost občanské společnosti má pro tuto zemi mimořádný význam. Eh, režim eh, Huncena eh, se nyní ocitá v těžké situaci a je politování hodné, že právě teď má být omezen, nebo je systematicky omezován prostor pro odbory a pro nevládní organizace, což je fenomén, který známe i z dalších rozvojových ekonomik, ale právě vzhledem k minulosti Kambodži je nutné dělat všechno pro to, abychom zabránili tomu, aby ta cesta, ta cesta k demokracii demokracii nebyla zastavena na samotném počátku. Děkuji a teď má slovo za SAD pan Mark Tarabela. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, kolegové červenci. Minulého roku defilovalo celá řada zemědělců a dělníků v souvislosti s předložením nového návrhu zákona týkající se nevládních organizací a odborových organizací. A Eh, protestovali proti tomuto návrhu zákona, který je naprosto proti svobodě vyjadřování a svobodě združování. A Evropský parlament se musí proti tomu obrátit. Já už jsem svého času vedl delegaci, která se tam byla podívat a snažili jsme se pozdvihnout náš hlas. A jak už tady zaznělo, my samozřejmě eh, máme zájem na rozvoj Kambodži a podporujeme ji v rámci rozvojové politiky. Proto tam posíláme mise, které by měly verifikovat, zda Kambodža pokračuje na dobré cestě a nikoliv. A eh, podle toho se bude této zemi pomáhat, abychom mohli přispět, aby se věci ubíraly dobrým směrem. Děkuji vám. Bu, eh,

Eh, děkuji, pane poslanče. Pan eh, Claudia Klaudia Žolika. Já chci vyjádřit eh, své znepokojení nad návrhem zákona vydaného kambodžskou vládou, který by omezoval svobodu združování a porušoval ústavu a omezoval prostor pro občanskou společnost. Mm, návrh zákona o združování nevládních organizacích postihne eh, nevládní organizace na základní úrovni, jejich spolupráce, bilaterální spolupráce s Evropskou unii, rozvojovou spolupráci a rozvojové programy. Já věřím, že vzhledem k tomu, že nevládní organizace významně přispívají k rehabilitaci, rekonstrukci. Posledních 30 let v Kambodži EU je největším partnerem, co se týče rozvojové pomoci. Na základě respektování demokratických principů základních práv eh, podle mm, Všeobecné deklarace lidských práv musíme eh, zajistit, aby, musíme podpořit, aby vláda stáhla tento návrh zákona. Děkuji. Pan poslanec Jakovčič. Poté, co se dělo v Kambodži, v těch tragediích, které postihly Kambodžu, jsme očekávali, že země udělá pokrok. Ale Kambodža jde dozadu, nikoli dopředu. Zabírání půdy, omezování práv odborů, všechno, co se děje proti nevládním organizacím, proti svobodě Združování lidských práv ukazuje, že Kambodža eh, jde cestou zpět. My jsme měli sympatie pro tuto zemi, protože tato země může spolupracovat s Evropskou unii. Evropská unie musí stanovit jasné principy. My máme právo, měli bychom požadovat, aby byly zakotveny v legislativě základní práva, ve která věříme a která Eh, zajišťují základní svobody, ve která věříme. V dnešní době čelíme trojímu útoku na svobodu a základní lidská práva, na mezinárodní organizace a na práva odborů kambočský premiér eh, Hun Sen eh, se čím dál více eh, soustředuje na budování autoritářského režimu a tento zákon je toho jasným důkazem. Spolu s zákonem o kyberkriminalitě, jehož text ještě neznáme, jde přesně tímto směrem. Půjde to proti svobodě vyjadřování na síti. A my, jakožto hlavní dárci, můžeme od Kambodži mnoho požadovat. Měli bychom ale zároveň eh, zajistit, aby naše obchodní politiky byly plněny konzistentně vůči všem našim mezinárodním partnerům, eh, aby nedocházelo ke zneužívání, eh, aby nedocházelo v Kambodži k porušování lidských práv a přitom, abychom tam dávali pomoc. Takže o některých věcech, jako je svoboda združování a vyjadřování, se nemůže vyjednávat. Voláme tedy po silné akci Evropské komise a chceme, aby vyzvala kambodžskou vládu vládu, aby okamžitě zanechala této iniciativy. Děkuji, pane Castaldo. A nyní paní Kristýna Morvaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nerada provokovala nikoho. Já já bych chtěla říci, že já doufám, že máte sluchátka, paní komisařko, protože vám chci položit otázku. Posloucháte mě, slyšíte mě? Ano, Slyšela jste o případu Judith Sima, to je eh, vůdkyně, odborová vůdkyně, nebo bývala, eh, velice populární v Maďarsku a ta byla právě odsouzena ke třem letům vězením eh, kvůli svým odborářským aktivitám. A to za velice podezřelých okolností. Bývala to, vůdkyně policejních odborů a celá země se s ní seznámila v roce 2006, kdy policie brutálně zakročila proti demonstrantům v ulicích Budapešti. A byla to ona, kdo tehdy vyzval své kolegy, aby neuposlechli rozkazu Takže je poměrně absurdní, že v demokratické zemi může dojít k něčemu takovému. A nyní jménem Evropské komise paní komisařka Malmström. Děkuji vám, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Já myslím, že tady diskutujeme o Kambodži. K situaci v Maďarsku se můžeme vrátit někdy jindy. Jak jste mnozí z vás poukázali, Kambodža má velice živou občanskou společnost a aktivně tam působí mnoho občanských společností a nevládních organizací. A kambodžská vláda už dlouho říká, že je zapotřebí nějakého zastřešujícího zákona pro nevládní organizace, aby tento sektor mohl být jednoduše a transparentně regulován. My ze strany Evropské unie eh, to pozorně sledujeme už od doby, kdy se na první myšlenka na tento zákon vynořila už před několika lety. Eh, tento návrh zákona byl předmětem mnoha neformálních i formálních schůzí mezi Evropskou unii a kambočskou vládou. Naše delegace, náš tamní velvyslanec je velice aktivní a je v úzkém kontaktu s vládou, tak aby bylo jasné, že naše názory eh, jsou naprosto zřejmé. My jsme jasně prohlásili, že legislativní legislativa, jakou plánují, eh, by eh, měla umožnit a nikoli omezovat svobodu združování a vyjadřování v Kambodži. Poukázali jsme na to, že demokratický proces musí být transparentní a musí zahrnovat konzultace se všemi zainteresovanými stranami. Eh, kultura dialogu je základem jakékoliv demokracie. Dialog s opozicí, s občanskou společností, se soukromým sektorem. Pouze prostřednictvím takového dialogu může vláda zohledňovat zájmy a potřeby těch, eh, kteří budou legislativě podléhat. Tento inkluzivní proces umožní potom vládě přijímat zákony, která bude, které budou v pravém zájmu eh, obyvatelstva. My vítáme eh, rozhodnutí Národního schromáždění uspořádat konzultace o tomto návrhu zákona. Některé z těch konzultací už nyní probíhají a doufáme, že jejich výsledky budou v textu zákona reflektovány. Důležité také je, e, jak někteří z vás říkali, důležité jsou kontakty mezi poslanci Evropského parlamentu a poslanci Kambočského národního schromáždění, které by měly e, posílit e, možnost dohledu a přeskumu legislativy ve spolupráci s občanskou společností a v duchu konstruktivního dialogu. My budeme i nadále monitorovat situaci a vývoj v Kambodži protože nevládní organizace a odborové svazy velice často čelí restrikcím v mnoha zemích a Kambodža nyní má možnost ukázat, že je opravdu zavázána eh, demokracii. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Eh, obdržel jsem návrh usnesení respektive návrhy usnesení od EFDD, GUE NGL, ECR, EPP a potom společný eh, návrh, nebo, nebo spojené evropské levice a také ALDE a eh, skupiny SAD.